please. Buenas tardes, voy a presidir en Krásné odpoledne, budu předsedat ve španělštině. Eh, dovolte mi, abych vám nejprve poskytla sdělení ze schůze koordinátorů. Koordinátoři se rozhodli, že, skuteč, že podají petici konferenci předsedů týkající se otázky k ústnímu zodpovězení s diskuzí a usnesením podle článku 136 a důvodem je eh, záchrana lidí ve středozemním moři. Text je k dispozici a můžete ho najít na webové stránce mezi dokumenty ze schůzí. Eh, říkám to předtím, než se pustíme do pořadu našeho dne. Dobré odpoledne. Máme během dvou dnů velice intenzivní zasedání našeho výboru a pokusíme se tuto část zasedání také provést velice efektivně, eh, protože i vy poslanci eh, jste se zasloužili o to, jak probíhala naše schůze. Bod 17 tady to je bod, který se týká s kandidátem na místo zástupce výkonného ředitele v souboru s článem 54 nařízení 2016-794 a tímto kandidátem je pan Jürgen Ebner. Vážení kolegové, to říkám především pro kolegy nové, mandát eh, současného náměstka výkonného ředitele pana Martinu se blíží ke konci. Končí 31. října 2019. Europol zveřejnil mm, poznámku o prázdné místo 23. ledna 2019. Řídící rada Europolu eh, poskytla radě eh, pět kvalifikovaných expertů a rada informovala parlament dopisem z 19. července, že vybrala pana Ebnera jako kandidáta. 11. července rozhodli koordinátoři pozvat pana Ebnera v souladu s článkem 54.2 a 55.5 odstavec 2 eh, nařízení Europolu. Tyto články umožňují kompetentním příslušnému výboru Evropského parlamentu vyslechnout si a vyslechnout si výbraného kandidáta, ale vydat přitom nezávazné stanovisko. Vítejte, pane Ebnere, navrhuji vám, abyste se hned pustil do vaší prezentace. Máte na to 10 až 15 minut a potom bude následovat kolo otázek a odpovědí. Vítejte srdečně, máte slovo. Yeah, uh, thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Já eh, bych vám nejprve chtěl poděkovat že za příležitost prezentovat ehm, se jako kandidáta na zástupce výkonného ředitele Europolu a pak mám, bych samozřejmě chtěl prezentovat své kompetence což je, myslím, užitečné pro další rozvoj Europolu. myslím, že to je to nejdůležitější. Um, také by mě zajímalo e, od vás, jaké máte um, na mě otázky, také co se týče budoucích um, funkcí Europolu. Toto je uh, jenom východí hledisko mm, pokračující diskuse, kterou již vedete s eh, Europolem, to je jedna z mých priorit, že budu reprezentovat Europol zde v Bruselu, budu kontaktním partnerem pro vás a z tohoto důvodu je pro mě toto dobrá příležitost, bych se prezentoval. Ehm těm kompetencím, které jsem získal během svého profesního vývoje, tak chci zdůraznit některé eh, aspekty mé osobní kariéry na národní i evropské úrovni a chtěl bych se zaměřit i na věci, které jsou relevantní. Mm, chci zmínit také něco osobního, eh, z čehož bude vyplývat i moje motivace, proč žádám o toto místo a se ucházím tedy a co by mohlo být cené pro další vývoj Europolu. Já jsem začal před 34 eh, lety v spolkovém eh, úřadu kriminální policie. Mě eh, zajímala ehm, policejní spolupráce. Tento úřad byl zodpovědný za mezinárodní spolupráci a to proto bylo jedno z hlavních motivů. Pak jsem získal bakaláře, stal jsem se osobním ochrancem VIP premiéra eh, Genšra. Možná si položíte otázku, proč je to relevantní. Eh, osobně to pro mě bylo velice zajímavé, protože to byla doba znovu sjednocení eh, Německa. Já jsem byl na hranicích Maďarska, České republiky i na vnitřní hranici Německa. Já jsem původně ze západního Německa a ta hranice e, vždy byla tedy vůči východnímu Německu, ale také východní Evropě. Um, takže pro mě vlastně Německo končilo německou hranicí. Já jsem neměl příbuzné jinde a to byla jedna historická chvíle, kdy jsem měl možnost to vlastně zažít na život. to sjednocení nejenom Německa, ale celé Evropy, když padla železná opona, což mě ukázalo, jaké příležitosti a možnosti souvisí s celou Evropou, mm, nejenom tedy příležitosti, ale také rizika, obrovské možnosti, které vyplývaly ze historického vývoje. Když jsem byl tedy e, osobním ochráncem, tak jsem začal studovat politickou ekonomii e, na univerzitě v Bonu, protože mě vždy zajímaly e, ekonomické a finanční zločiny. Abych ale řekl pravdu, tak jsem to nikdy z různých důvodů nevyšetřoval a skončil jsem v této oblasti, ale k tomu se ještě vrátím později. Ty techniky, strategie plánování, hodnocení, později bylo užitečné i pro policejní práci. Policejní síly jsou mm, omezeny personálními finančními stroji, musíte to vlastně trošku řídit jako podnik. Takže i, teore, i z tohoto hlediska bylo toto teoretické znalosti užitečné. Um, pak jsem eh, přešel k protiteroristického oddělení BKA a během té doby jsem, a to je také osobní otázka, jsem se rozhodl, protože moje eh, žena studovala práva, chtěla být soudkyní a my jsme využili té příležitosti před 25 lety, abych pracoval eh, jako part-time, takže jsem eh, vlastně sdílel pracovní místo 50% PK a 50% jsem byl doma, pečoval o dítě prostě. Kromě toho, že si musíte zorganizovat práci, tak také bylo mm, důležité vědět, jak, abyste ehm, zohlednili i rodinné aspekty, eh, diverzitu, genderovou bilanci. Um, takže i toto pro mě byla eh, eh, zkušenost, že jsem dostal šanci a sladit eh, osobní a rodinný život, což bylo důležité. Později jsem jako policista mm, mm, dokončil druhé, druhý titul Masters. První byl v politické ekonomii a druhý z policejní práci pak jsem poprvé tedy požádal, eh, nebo se ucházel místo v Europolu. Bylo eh, to možnost tam mít jako eh, vyslaný národní expert. Pracoval jsem částečně v komunikačním oddělení, částečně jsem spolupracoval s ředitelem a dostal jsem šanci požádat o, se ucházet o e, funkci vedoucího kabinetu, kterou jsem pak zastával tři čtyři roky. Europol byl určitý startup tehdy, byl velmi nový. Všechno bylo velmi hezce, hezké, všechno se muselo rozvíjet, samo nebylo to začleněno v rámci EU jako agentura. Všechno se muselo rozvíjet samo a um, já jsem tedy byl uh, požádán, abychom vypracovali systém strategie plánování, abychom se více zodpovídali členských zemí za zdroje, které byly investovány do Europolu a prostě jsem dostal úkol toto rozpracovat, rozvíjet. Nedělal jsem to sám, hledali jsme nejlepší praxe, benchmarky. Tehdy eh, bylo dál v plánování strategii. Mm a nakonec jsme eh, toto, tyto strategie aplikovali na Europol. Když se podíváte na mm, roční, roční aktivitu Europolu, tak tam je víceletý um, rámec, ehm, plán. To, to je v podstatě důsledek toho, co jsme rozvíjeli tehdy. Dále jsem byl zodpovědný za externí vztahy. Tehdy to bylo, byly samozřejmě členské státy, rada, komise a do velice omezené míře, míry i Evropský parlament, eh, protože tehdy neměl pravomoci vůči Europolu, což bylo samozřejmě kritizováno v médiích, kde, kde je, které se ptali, která se ptala, kde je parlamentní kontrola. Bylo nutné přiznat, že um, tehdy byl Europol omeženější. Pak jsem se stal náměstkem ředitela Europolu zodpovědného za lidské zdroje a finance, takže jsem vlastně se podílel na práci Europolu z rodinných důvodů a také pro, z důvodu profesního rozvoje jsem se rozhodl, že ukončím první kontrakt o něco později, protože to byla, kde se objevila pro mě další příležitost BKA, protože ti také neměli plánovací a strategické a hodnotící eh, kapacity, tak žádali o to, abych přispěl svými zkušenosti eh, i pro ně. Takže jsem využil těch zkušeností z evropské úrovně a implementoval to v BKA. Jsem trochu pišný na to, že to bylo v roce 2006 a teď v roce 2019 ty základy toho stále platí BKA. Pak šlo o zřízení sítě pro užší spolupráci se soukromým biznesem. Ehm, to byla síť hm, hlavních německých firm, kde byla eh, užší výměna bezpečnostních otázek. Pak jsem byl zodpovědný také za budoucí analýzu, kde eh, včetně environmentálního skeningu, že si musíte být vědomi toho, že jako policista nejste na ostrově, ale jste součástí určitého prostředí a musíte vědět, co se tam děje, abyste mohli úspěšně pracovat. Pak jsem se změnil, pak jsem tedy pokračoval um, práci ochranky a zorganizoval jsem třeba, nebo byl jsem zodpovědný za setkání G7. Teď jsem zodpovědný za mm, centrální řízení informací, což se týká otázek informační architektury. Přitom ale nejsem eh, v IT, ale zastupuji tedy ten, t, eh, tu stránku business. To znamená další vývoj šengenského informačního systému, biometrika pro e, eh, učování identity, jsme národní kontaktní bod pro interoperability. A mm, různé typy vyhledávání. To je tedy hlavní odpovědnost. Um, ta e, práce, o kterou žádám, ehm, to se týká nejenom externích e, vztazích, bezpečnosti, právních otázek, ale možná jste si všimli z mé prezentace, že z mnoho z těchto kompetencí, které jsou potřeba, souvisí i s budoucími posty. Takže já věřím, že vzhledem k tomu, že mám um, teoretické zkušenosti, dvě, dvě tituly masters, um, eh, roky policejních zkušeností v rámci BK a deset let zkušeností um, řízení, pět let práce Europolu, takže Myslím, že mám dobrou, dobré služení eh, zkušeností, abych eh, přispěl k dalšímu rozvoji Europolu. Ehm, možné priority, já jsem zmínil řízení informací, ehm, najít eh, rovnováhu mezi potřebami policie na jedné straně a ochrany dat na druhé straně. také mm, garantovat ochranu dat, aby byla integrována od začátku, což by mělo být jednou z priorit. Jednou z priorit je podpora ředitele, kterého jsme, kterému jsme naslouchali včera. Já budu jedním z poradců, jsem také kontaktním partnerem pro všechny eh, aktéry. Um, bude to pokračovat s radou, komisí a také vás vnímám jako důležitého aktéra v Europolu Mm. také teď eh, máte šanci se, vlastně se přiblížit k Evropu. Moji kolegové mi řekli, že Evropský parlament je skutečně nás podporuje a je velmi důležité zůstat s vámi v kontaktu. A já vám chci nabídnout, tedy od dnešního dne bych byl velice vděčný, kdybych mohl být k dispozici pokud budete mít nějaké otázky a přispět jako policista také politickému vývoji a diskusím, které vedete. A děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci a teď zahájíme kolo otázek. Nejprve začneme našimi koordinátory a prosím vás, abyste se omezili každý z vás na tři minuty a pan Ebner potom zareaguje na všechny otázky po tom prvním kole. Eh, jako první požádal slovo ve jménu EPP je tedy pan poslanec za EPP. Prosím, máte slovo. Poslankyně, pardon. Děkuji mnohokrát, pane Ebnere, za vaší prezentaci, za dobré představení vaší osoby a za to, jaké zkušenosti přinášíte. Eh, velice vítám, že chcete pěstovat dobré vztahy mezi Evropským parlamentem a vaší organizaci a mě by zajímalo, jak to chcete konkrétně dělat a zejména, a to konkrétně s tím souvisí, jak chcete provádět co možná nejtransparentnější podávání zpráv Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát. Já se omlouvám, protože vedu poprvé schůzi, takže prosím, eh, nyní eh, koordinátorka za socialisty a demokraty. Děkuji vám mnohokrát, pane Ebnere, za vaší prezentaci. Jsem velice ráda, protože mám dojem, že nejenom říkáte, že si rád vyměňujete zkušenosti s Evropským parlamentem, ale že to skutečně také myslíte vážně také jsem si přečetla všechny ty dokumenty, které jste nám poslal o vaší kvalifikaci a líbí se mi způsob, jakým jste popsal eh, své profesionální kvality, ale také mm, jak jste popsal, tak trochu dopad politický jeho prostředí na vaši cestu eh, s tou železnou oponou a tak dále. A všechny diskuse, které dnes vedeme i v oblasti kooperace s policií, zabezpečení základních práv, zdá se, nebo možná, že je to nebezpečí a já nevím, jestli k tomu něco můžete říci, že určité vývoje v některých členských zemích, jako třeba v Maďarsku a Polsku, které jsme velice srdečně uvítali a kteří výborně pracovali na začátku jejich vstupu do Evropské unie, ale spolupráce s nimi se stává čím dál tím obtížnější. Možná, že ne přímo v oblasti policie. Já bych ráda věděla, zda jste v tomto ohledu učinil nějakou zkušenost, ale když se jedná o další spolupráci a také justiční spolupráci, také jste hovořil o managementu a to je veliká výzva do budoucnosti, protože počet údajů, počet informací, objem informací, které dostáváme, vždy žijeme v digitálním světě, dramaticky zvýšil sběr dat. A má otázka je, zda na jedné straně, které potřebujeme informace, ale Eh, informace, které už dnes dostáváme, těch je možná příliš mnoho, protože se v nich ztrácíme. Domníváte se, že digitalizace by mohla být nápomocná pro oddělování užitečných informací eh, pro vaši práci jako policie od veškerých dalších informací, které k ničemu neslouží a spíš způsobují zmatek a konflikty a domníváte se, že budete schopni řídit veškeré informace a že to jejich řízení v digitálním prostoru by mohly zabezpečit také chrá ochranu soukromí jednotlivých osob. Děkuji mnohokrát, paní Sipel. A teď za skupinu Renew, pan Turače. Máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Blahopřeji vám, eh, pane Ebnere, za vaši nominaci k vaší nominaci, pardon. A eh, potom, mm, jak jste hovořil o eh, řízení těch informací, hovořil jste o vašich zkušenostech a vidím také z vašeho životopisu, že jste hodně pracoval na matrixech týkající se řízení informačních systémů eh, v oblasti interoperability a chci se právě zeptat na toto. Jaký je váš osobní názor a váš názor jako potenciálního budoucího zástupce výkonného ředitele Europolu na interoperabilitu a její rámec, jaký užitek z toho Europol má a moje druhá otázka se týká vašeho vztahu s policejními orgány členských států. Všechny nástroje, některé z nich jsou poměrně nové, Eh, byly vyvinuty v posledních letech. Domníváte se, že všechny tyto nástroje jsou dostatečně známé policejními orgány v jednotlivých členských států a eh, jsou využívány? Máte pocit, že policejní orgány je opravdu využívají hm, v, té, v tom objemu, jak byly koncipovány? Děkuji vám mnohokrát, pane Durače, a teď za skupinu ID. Myslím, že jako koordinátor chtěl hovořit pan Kofold. Máte slovo, pane Kofode. Děkuji. Eh, budu hovořit eh, dánsky. Dovolte, abych nejprve poděkoval panu Ebnerovi za to, že tu dnes eh, s námi je. Mm, podal jste nám velice zajímavou prezentaci. Já jsem si prošel váš životopis a není pochyby o tom, že jste nesmírně zkušeným kandidátem. Mám následující otázku z vašeho životopisu vyplývá i z toho, co jste nám řekl, že jste spolupracoval s SIS, Eurodakem a PNR. To jsou nesmírně zajímavé oblasti a e, tyto oblasti se budou jistě dále rozvíjet i v nastávajících letech. A já se chci zeptat na technologické dilema, ke kterému může dojít vzhledem k progresivnímu vývoji těchto technologií. Na jedné straně budeme moci využívat údaje v policejní práci, Eh, bude se využívat stále více informací a bude umožněno, aby lidé eh, sdíleli informace s policií a to může udělat dilema. Na jedné straně budeme mít spoustu údajů, na druhé straně budeme muset sdílet tato data s mnoha policejními orgány v celé Evropě. Co si o to myslíte? Na jedné straně údaje poskytující mnoho příležitostí a na druhé straně je třeba zohlednit, že tady hovoříme o velice citlivých informacích a údajích a musíme také chránit naše občany v tomto ohledu. Mohl byste něco říci k tomuto dilematu? A jak pohlížíte na činnost Europolu z tohoto pohledu? A já jsem dánce, dán, pardon, a my dáni máme specifické vztah ke spolupráci Mm, dánská policie si myslí, že operativní spolupráce je dobrá s Europolem. Co si myslíte vy? Jak vy hodnotíte eh, tento vztah s Dánskem? Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Koforte, a teď ve jménu EKR, pan Rikon, máte slovo. Herr Rikon. Paní nebo pan Briko, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji vám také, pane Ebnere, za vaši prezentaci. Děkuji vám za vaši prezentaci a za vaše zkušenosti, o kterých jste hovořil. Mám otázku do budoucnosti. Co chcete dosáhnout eh, jako zástupce ředitele Europolu? Jaké jsou vaše cíle? Nemáte žádné jiné otázky? Nemáte žádné jiné otázky? Dobře, děkuji vám mnohokrát. Ne, pouze tuto otázku. Děkuji vám mnohokrát. A teď ve jménu GUE pohovoří paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, je velice vítané, že jste k nám přišel a e, tím, že se ucházíte o e, toto zaměstnání, domnívám se, že zcela zjevně jste vysoce kvalifikován. Já jsem se chtěla zeptat v souvislosti s vývojem Europolu, zda byste nám něco mohl říci ke kontextu navrhovaných dokumentů, například když se hovoří o strategických prioritách Europolu, aby hovořil o Eh, zapojení eh, s organizacemi systémově založených také v souvislosti s poskytovateli systémů a vytvářející nové znalosti. Co to skutečně znamená v jasných slovech, čili co to, je to syntetizace informací, ale známa, znam, nebo to znamená sběr informací, eh, nebo to jsou pouze eh, posílené, eh, typ druhy posílené spolupráce. Taky se zajímám o priority Europolu, protože Europol se chtěl, chtěl stát v čele výzkumu a vývoje a eh, jak vidíte potenciální partnery v tomto procesu. Ráda bych věděla, jak nahlížíte na tyto zatím neoficiální komerční modely. Chcete spolupracovat se soukromým sektorem, pakliže ano, jak nahlížíte na úroveň řízení a zprávy v oblasti spolupráce se třetími stranami, a zejména co se týče zaměstnávání Europolu mimo Evropskou unii, například zpravodajské služby a sběr zpravodajských informací, jak na to nahlížíte? Bylo by to jaksi na žádost sil třetích států, nebo jak se do toho chcete pouštět? Já tedy nejsem příliš si jistá, Eh, v této informaci zda něco takového už existuje v rámci spolupráce EU s třetími státy. Jak na to nahlížíte jak by se to mohlo rozvíjet v budoucnosti? Děkuji. Děkuji vám, paní Dali. Máme tady o je, ještě jednu žádost o slovo pan Ros. E Káre, nevím, zda ještě někdo z vás by se chtěl na něco zeptat. Ano, eh, dobře, pane Rosy, máte slovo. Já mám eh, tady... Já už jsem se zeptal vlastně. Dobře. Pan Lechos má slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Ebner, že jste přišel před tento výbor. Já bych se rád zeptal na následující věc. Je jasné, že jednou z hlavních výzev policejní práci v nejbližší budoucnosti je přizpůsobení se novému digitálnímu prostředí, které se revolučně rozvinulo e, zejména prostřednictvím nových sítí 5G na základě využívání umělé inteligence. A já bych se rád od vás dověděl, jaký je váš vztah k přípravě Eh, policejních orgánů, policejních jednotek v Evropě, kteří čelí této výzvě a za druhé, jakou roli může hrát Europol eh, v upřednostňování toho, nebo v, spíš v rozvoji těchto nových technologií v policejní spolupráci. Děkuji vám mnohokrát, paní Sarselichos. A Nyní má slovo ještě pan Sika z EPP. Děkuji mnohokrát, pane Ebnere, za vaše představení. Někde osobně vidíte kromě ochrany údajů a vztahů, které chcete dále rozšiřovat s parlamentem, tedy největší výzvu pro příští lety? Čistě vaše osobní ohodnocení. A další otázka, vidíte nějaké specifické oblasti v nařízení Europolu, které by bylo třeba přeskoumat eh, s ohledem na efektivitu a možné zvýšení efektivity Europolu? Děkuji, tím pádem jsme uzavřeli kolo otázek. Ještě tady máme posledního, poslední přihlášku a poté dáme slovo panu Ebnerovi, aby zareagoval na všechny vaše příspěvky. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji vám, pane Ebnere, že jste nám představil vaši kandidaturu. Já mám dvě otázky. První se týká dohodu o spolupráci, které jsou uzavřeny s třetími státy Víme, že tyto dohody jsou uzavřeny s autoritárními režimy. A chci se zeptat na zároky, které nám můžete poskytnout, eh, protože se budou dodržet tak, aby základní práva Evropské unie eh, byla také dodržována v těch respektivních zemích těchto smluv. A zda byste mohli na nich trvat a na jejich dodržování před uzavřením těchto smluv. A moje druhá otázka se týčí dětí a role Europolu, která byla nesmírně důležitá v nastolení evropské spolupráce proti sexuálnímu eh, násilí na dětech a pomoc eh, obětem. Víme, že byla vytvořena task force tomu, jaké jsou priority Europolu v tomto rámci a jaká je vaše osobní ambice jako kandidáta na toto místo Eh, s ohledem na převaděčství a na zločinech spáchaných na mladistvích. Děkuji mnohokrát a nyní máte, pane Ebnere, příležitost zareagovat na otázky během deseti minut. So, ten minut, of course, um... Tak 10 minut to je samozřejmě dost málo na to, abych odpověděl na všechny otázky, takže se omlouvám Eh, jestli zůstanu trošku na povrchu. Nejprve paní Dupont se ptala na to, jak eh, mohou co nejlépe upevňovat vztah s Evropským parlamentem. Já můžu zaručit transparentnost. První odpověď eh, zní, na téma mé osobní přítomnosti, že já sem budu velice rád osobně chodit, budu vám osobně k dispozici pro všechny vaše případné otázky ale e, právě tak e, kancelář Europolu v Bruselu e, je tu k dispozici pro vás. Pokud jde o transparentnost, tak je především důležité, abyste využili všech možností, které vám dává nařízení o Europolu. První věc samozřejmě je, že zástupci JPSG jsou zváni na schůze Eh, abyste věděli, co se v Europolu děje. Je to samozřejmě mnoho možností, jak vám předávat dokumenty Europolu. Nejdůležitější je, že pokud někdy dojde na zprávu o, výroč, o roční aktivitě, eh, tak eh, ta je vám k dispozici a můžete žádat i další dokumenty. A pokud vím, tak od prosince loňského roku už existuje i pracovní uspořádání mezi Europolem a Evropským parlamentem, takže přes tento kanál se taky můžete dozvědět mnoho informací o Europolu. To je základ, na kterém můžeme vystavět naši další diskuzi. Paní Zipl se ptala na vývoj v členských státech, v Maďarsku a v Polsku. Já z pohledu policisty můžu říct si pouze to, že tyto země přispívají tak jako ostatní země do databází Europolu, musí se řídit stejným režimem a e, mají samozřejmě určité e, určitá kvalit, kritéria kvality, kterými se musí řídit, a na to, abychom kontrolovali, zda je všechno v pořádku, máme samozřejmě eh, Úřad Europolu pro ochranu údajů, máme EDPS, eh, máme národní orgány pro ochranu osobních údajů a to vše se kombinuje v Radě pro spolupráci Europolu, takže těch pojistek je tam poměrně hodně a pokud jde o management informací jako takový, tak o tom by se dalo mluvit e, celé hodiny. Nicméně e, já bych chtěl pouze říci, že management informací, to se týká mnoha otázek, které zazněly. E, ptali jste se například na to, jaké jsou výzvy, před kterými Europol stojí, patří sem samozřejmě najít správný způsob eh, využívání eh, informací. Myslím si, že už to není tak, eh, jak to bývalo, když jsem v Europolu pracoval, že Europol dostával příliš málo informací. Problém je spíš v tom, aby Europol dostával správné informace a ve správné kvalitě. A vidím tu spíše to riziko, že Europol bude informacemi zaplavený. Nicméně jsem skutečně přesvědčený, že pouze moderními technologiemi, jako je umělá inteligence, což pokud to chápu správně, není nic jiného než filtr, který vyfiltruje mm, irrelevantní informace od užitečných informací, tak takové řešení by nám pomohlo se utkat s budoucími výzvami. A pokud jde o umělou inteligenci, tak ta se také dá chápat jako určité riziko, ale zároveň jako šance. Umělá inteligence se může podílet na ochraně osobních údajů, na, je, na její lepší úrovni. Protože pokud umělá inteligence zařídí, aby se policisté nemuseli potýkat se zbytečnými a nadbytečnými informacemi, aby se dali vyfiltrovat předem ještě předtím, než policisté začne vyšetřovat, tak i to by mohl být aktivní příspěvek k ochraně údajů. Potom jste se ptali na eh, rámec interoperability ohledně biometrických dat a eh, jakou roli by v tom hrál Europol, na to se ptala Renew Europe. Já si myslím, že agenda interoperability eh, stanovuje tu správnou architekturu a Europol se do této architektury aktivně zapojuje. A když se podíváme do hlubších detailů, tak Europol už teď má plný přístup do šengenského informačního systému a bude hrát silnější roli v oblasti eh, bezpečnostních informací o ochraně hranic v souvislosti s ET, eh, e ETIS a ETIAS, až budou tato nařízení přijata. A Europol jako takový bude určitým prvkem, a tohle je, myslím, nejdůležitější, kde policisté z celé Evropy budou mít snadný přístup za určitých podmínek do databází Europolu. Tam bude jednotné vyhledávací rozhraní, eh, takže už nebude potřeba se dívat do všech databází zvlášť na základě určitého požadavku, ale bude tam přístup do všech databází eh, prostřednictvím jednoho kliknutí. Takže tam se dá požadovaná informace vyhledat na jedno kliknutí. Ukáže se vám, jestli se tam vyskytuje nebo nevyskytuje. Pokud jde o vztah eh, s členskými státy, jestli vědí o našich nástrojích, tak já bych eh, chtěl říct, že ano. A požadavky členských států eh, jsou ještě vyšší, než co Europol může splnit. To souvisí s rozpočtem, o tom jste diskutovali včera, patrně dnes dopoledne. Například jedna z oblastí, kde by Europol mohl hrát klíčovou roli, to je nabízení dešifrovacích platform v boji proti kybernetické zločinnosti. Všechny členské státy mají stejné potřeby používání dešifrovacích platform, takže v budoucnu to je oblast, které stojí za to se věnovat a dává smysl nabízet jedno centrální místo, nějakou dešifrovací platformu Europolu. Nicméně i tady ještě zbývá udělat hodně práce v oblasti public relations a komunikace, aby byl Europol eh, více a lépe využíván. Ale když se podíváte na roční zprávu o činnosti a na čísla, která jsou tam obsažena, tak to vidím eh, velice eh, pozitivně. Za poslední rok proběhlo čty, přes 4 miliony vyhledávání v, Europolu, v systému Europolu. Více než 1 milion zpráv byl předán prostřednictvím kanálu Europolu, takže tento nástroj se používá více než kdy dřív ale samozřejmě prostor pro zlepšování je tu vždy. Potom eh, pan z Dánska se ptal, jestli máme nějaké technologické dilema mezi eh, možnostmi využívání informačních systémů na jedné straně a na druhé straně ochrana soukromí. Já si myslím, že na základě nových informačních možností Máme dnes mnohem lepší možnosti a je to zahrnuto i v nařízení o Europolu, že od začátku vývoje IT infrastruktury lze implementovat soukromí přímo v designu, ochrana osobních údajů v designu, takže takovéto požadavky se tam dají nastavit už v samotném zárodku. Dnes už informace nefungují na základě databází, ale spíše na základě účelů účelů, pro který jsou zpracována. A potom e, osobní přístupová práva e, se dají lépe nastavit s, s, s ohledem na správný účel využívání dat. Pan Ross se ptal na cíle, které bych měl jako zastupující výkonný ředitel Europolu. Tak e, ty cíle jsou jasně popsané v mém popisu práce. Je to poskytovat podporu ředitelce, ta je hlavní šéf, já ji musím, eh, budu muset pomáhat s celkovým chodem organizace ale samozřejmě, pokud jde o to pracovní místo, tak já bych se soustředil na to, jak jsem říkal ve své úvodní prezentaci, že bych dále rozvíjel otázku managementu informací v Europolu, protože to není čistě IT problematika. To souvisí také s biznisem a mým úkolem by bylo eh, nějak víc s omezeným rozpočtem a s omezenými personálními zdroji, ale tak, abychom eh, se věnovali správným prioritám a eh, také sledovat, jak se náš výkon vyvíjí v průběhu let. A myslím si, že jeden z nejdůležitějších aspektů je být bezpečnostním koordinátorům Europolu, tak, aby zaměstnanci, aby se, se zaměstnanci i informacemi i majetkem Europolu zacházelo správně. Strategické priority, ty už jsem zmínil, inovace a výzkum. Položili jste mi otázku, zda by mohla vzniknout potřeba spolupracovat se soukromými subjekty. Ano, samozřejmě ta potřeba tu je. Pokud jde například o e, kybernetickou zločinnost, to si neumím představit bez nějaké spolupráce s e, online poskytovateli služeb ale vždycky je potřeba striktně rozlišovat, co je povoleno mandátem v nařízení Europolu. Tam, je, tam jsou určitá omezení, rozhodně se neplánuje výměna dat se soukromými stranami, ale používání technologií, které vyvinuly soukromé subjekty, to by eh, mohla být záležitost do budoucna. Eh, já si nemyslím, že policisté by dělali dobrý dojem, kdyby eh, tvrdili, že si všechno umí vyvinout sami Samozřejmě soukromé produkty jsou důležité pro práci policie, pakliže obsahují správné garance a záruky. Potom e, spolupráce s třetími zeměmi, to už jste také nakousli, nařízení o Europolu hovoří zcela jasně. Europol sám za sebe nemůže vyjednávat o dohodách se spolu, o spolupráci se třetími zeměmi. To je úkol, který má Evropská unie, respektive komise ve spolupráci s radou, a to na základě e, celkové strategie e, vyjednávání. Co může Europol dělat, je uzavírat e, dohody o práci, pracovní dohody s třetími zeměmi. Ty se ale omezují pouze na výměnu strategických informací a neosobních dat takže nehrozí, že by nějaká třetí země nechtěla dodržovat bezpečno, standardy ochrany Evropské unie, že by měla přístup do databází Europolu. Protože případná dohoda o spolupráci, kterou bychom vyjednala, by se týkala samozřejmě eh, adekvátnosti eh, úrovně ochrany osobních údajů. A pokud by byla neadekvátní, tak by bylo prakticky nemožné uzavřít s takovou zemí dohodu dohodu o spolupráci. Potom vývoj v digitální sféře, tak to jsem už zmínil, 5G, umělá inteligence. 5G to bude pro policii výzva, vy jste to slyšeli už včera. Je potřeba dávat pozor na to, že musíme respektovat občanská práva a právo na soukromí, ale na druhé straně je potřeba zajistit, aby policie v budoucnu vůbec mohla dělat svou práci. Při současném vývoji 5G eh, policie už nebude moci v budoucnu eh, používat eh, odposlechy. Bude tedy potřeba najít nějaká řešení, která umožní policii být dostatečně silná, aby zvládala budoucí výzvy. Jedním z největších problémů bude otázka digitalizace. Vy jste se ptali, jaké tu vidím velké výzvy a jestli si myslím, že je potřeba měnit něco v nařízení o Europolu. Tak já nejsem právník, já jsem studoval nařízení o Europolu, když jsem se připravoval na tuto funkci samozřejmě a vím, že tu a tam eh, by se našly určité problémy, určitá místa, kde by se dalo uvažovat o změně. Například jsem zjistil, že spolupráce se soukromými subjekty, která teď probíhá přes národní jednotky Europolu, to je velice složité, tam by se to dalo možná zrevidovat. Ale jinak bych řekl, že tohle je otázka pro zákonodárce a e, až nastane čas na revizi nařízení o Europolu, pak může samozřejmě Europol přispět svými zkušenostmi a bude na zákonodárcích, aby rozhodli, jaké změny jsou potřeba. A omlouvám se, ještě jsem zapomněl otázku, co lze dělat se sexuálním zneužíváním dětí a s obchodem s lidmi. Máte naprostou pravdu, když zmiňujete, že obojí patří k prioritám Europolu, nejenom obchod s lidmi, ale také eh, všechno, co souvisí s organizovaným zločinem, ať už jde o ilegální migraci nebo něco jiného. Není to proti migrantům, je to proti zločineckým sítím, které porušují lidská práva a které zneužívají nouze eh, ilegálních migrantů. A podle evropského eh, politického cyklu eh, patří tato témata Europolu. Europol může přispívat strategickými analýzami například který problém je nejdůležitější pokrýt, můžeme poskytovat operativní analýzy, v případě nutnosti můžeme i aktivně podporovat vyšetřování v rámci společných vyšetřovacích týmů, můžeme poskytovat operativní nebo finanční podporu, můžeme poskytovat i lidské zdroje národním orgánům. A to je tak asi všechno, co jsem za tu krátkou dobu mohl stihnout říct. Dobře, děkuji moc. Děkuji. Extensas explicaciones. Děkuji vám za vaše vysvětlení a děkuji moc krát eh, kolegům. Teď bych navrhla eh, následující postup ohledně tohoto slyšení. Vzhledem k tomu, eh, jak je naléhavé, že musíme zaslat stanovisko, aby rada mohla vybrat kandidáta a nominovat ho v říjnu, tak je potřeba, aby naše stanovisko bylo zasláno předsedovi Sasolimu, předsedovi parlamentu. Takže návrh předsednictva výboru LIBE bude zaslán koordinátorům ke schválení, k vyslovení souhlasu, a to dnes. A potom poslední hm, hm, moment nastane tedy v 6. Hodi, 6. září v 15.00. Eh, a pak budeme moci informovat předsedu parlamentu o stanovisku výboru LIBE. Pokud nejsou žádné námitky, můžeme postupovat tímto způsobem eh, a takto budou vypadat další kroky toho slyšení, eh, které právě proběhlo ve výboru LIBE. Pokud nejsou žádné námitky, tak máte volno do 16.00 přesně. A tam potom budeme pokračovat s dalším bodem. Děkuji. Sí, queridos colegas, vamos a continuar con el siguiente punto. Tak vážení kolegové, budeme pokračovat dalším bodem pořadu jednání. Siéntense, por favor. Prosím, posaďte se. Es el punto 18. Bude to bod 18. Prezentace úkolů a aktivit FRA z úst ředitele pana Michaela O'Flahertyho. Jak víte, zejména ti z vás, kteří máte zkušenosti s tímto výborem, tak Agentura pro základní práva Evropské unie má eh, mandát kterým je eh, analyzovat a vyhodnocovat informace z, eh, týkající se lidských práv, základních práv a v průběhu let výbor Libe navázal stálou spolupráci s touto agenturou, která přispívá svou zkušeností z eh, oblastí základních práv v různých sférách a podílela se na tvorbě několika legislativních návrhů. Já využívám této příležitosti, abych tu přivítala eh, pana O'Flahertyho, který byl tak hodný, že mezi nás přišel, aby nám představil úkoly a aktivity FRA. A děkuji za dosavadní dobrou spolupráci. Je pro nás vždy potěšením eh, vás zde mít. Prosím, máte slovo na 15 minut. Děkuji vám moc krát. Děkuji. Děkuji za um, laskavá slova. Je mi velkou ctí, že tady mohu být. Jak řekla paní předsedkyně, naš vztahy, naše vztahy s vámi jsou historicky velice silné. E, to nejdůležitější vztah, jaký máme s parlamentem. A já chci e, poděkovat e, parlamentu za jeho historickou rolu při propagaci základních práv a také chcem mm, poděkovat vašemu sekretariátu, který eh, pro agenturu taky byl eh, velice um, užitečný. Na úvod chci říci, že naše klíčová role je podpora evropských institucí při uh, respektování základních práv. Parlament, komise, rada a členské státy role není politická, výkonání eh, rozhodující, je to technická role. Eh, souvisí to se eh, základními právy. My mluvíme o ehm, samozřejmě lidských právách jenom mm, mm, jak je to relevantní pro um, Evropskou unii. Ty otázky, na kterých pracujeme, jsou nám vlastně zadávány periodicky víceletého rámce, který je vyjednáván třemi institucemi a stanoví eh, tématické oblasti, kam bychom se měli zaměřovat. Mm, nejenom všechno, všechny, nikoli všechny, protože můžeme zacházet za tento rámec, pokud dostaneme žádost od některé institucí. Vaše instituce um, nám podávala právě tyto žádosti v oblasti, co se týče našeho mandátu, ale v rámci toho více, mimo ten víceletý rámec. Máme spoustu nástrojů, z nich jsme všechny eh, využili na podporu vaší práce. Dovolte, abych eh, je popsala jednak průzkumy. Agentura základních práv dělá ty nejvíce ambiciozní um, ehm, průzkumy v oblasti lidských práv. Co se týče držitelů práv samotných, my žádáme držitele práv na celou řadu věcí, jaké mají zkušenosti, abychom, abyste vy mohli reagovat Příklady uvedu později. Vedle sběru dat eh, těmi kvantitativními průzkumy děláme kvalitativní průzkum, aplikovaný, klasický výzkum, eh, hledně toho, co funguje a co ne ve všech členských zemích. Mm, mluvil jsem o tom, jak eh, fungují jednotlivé členské státy a jak, jakou kvalitu práce bychom očekávali. My mm, generujeme srovnatelná data v všechny relevantních členských státech, nezaměřujeme se na danou konkrétní zemi a o tom, jak se dané věci řeší nebo neřeší v mm, radě členských zemích. Ehm, také mm, děláme veřejné eh, informace a tady je Tady chci zmínit několik konkrétních oblastí. Eh, než jedna věc je poměrně překvapivá, že jsme aktivní i v terénu, nejsme jenom eh, byrokrati, kteří sedí někde v nějaké centrále, jsme aktivní v terénu, na místě, ať budu, při budování kapacit nebo podporu lidí, kteří se snaží o něco. A Ehm, další věc. Za 12 let existence agentury ehm, máme kapacitu lidi spojovat, mm, společnou angažovanost, abychom něčeho dosáhli. A nyní dovolte, abych ehm, hovořil o realitě v věcech, které zajímají vás. Jednak migrace to je stále na mm, jedna z priorit pro nás. My se v tomto angažujeme eh, ve všech oblastech a letos v létě jsme eh, se zabývali případy umrtí v Středomoří. Dále um, jsme upozorňovali na výsledky soudních sporů. Um, poté, co ti uprchlíci přistajnou na evropských březích, tak jsme způsobili v těch takzvaných hotspotech, kde spolupracujeme s EASO, Frontexem a dalšími aktéry. Snažíme jsme se řešit výzvy v oblasti lidských práv tam, kde je vidíme. A do značné míry se zaměřujeme na ochranu dětí. Také posilování kapacit Eh, reagovat na sexuální násilí. Kapacity, jak reagovat. Tím myslím ehm, poradenství, třeba jak osvětlovat ty tábory a podobně, až po eh, právní otázky a jak zacházet s lidma důstojným způsobem. Dále sledujeme celou tu migrační cestu až po úspěch nebo neúspěch integrace děláme kvalitativní výzkum i průzkumy, eh, abychom to zmapovali. V oblasti migrace to je eh, jeden z oblastí, kdy eh, děláme periodické, kde poskytujeme periodické informace každé tři měsíce v zemích, které evropských, kde to má největší dopad, jsou to tedy autoritativní zdroje inf- podrobných informací v 15 až 17 členských zemích. Další oblast je tematická oblast justice, bezpečnosti a digitálního prostředí. To je stále, tam je stále větší angažovanost naší agentury do značné míry díky eh, žádostem, které jsme dostali od vás. Je to mm, ehm, my jsme poskytli tedy um, podrobné informace o fungování zpravodajských služeb v členských zemích. To byl klasická, klasický kvalitativní eh, výzkum. Dále eh, posuzujeme také praxi a tady vám poskytujeme důkazy, které potřebujete. Také jste od nás žádali eh, zmapování základních práv Mm, při rozvoji velkých databázích na evropských hranicích. A tento výbor se zhostil mnoha mm, nebo převzal mnoha věcí, které jsme doporučili. Co se týče rozvoje databází, vývoje databází, tak e, tady je velice citlivé téma interoperability, totiž schopnost komunikovat navzájem. A tady jsme zaměřili velké investice na tuto oblast. Um, v, tom, v tomto sektoru se eh, jsme velice angažujeme intenzivně při mapování základních práv v kontextu umělé inteligence. Zveřejnili jsme dvě zprávy, jednu nedávno, v posledních týdnech, o takzvaných špinavých datech. Dopad na náš život té umělé inteligence, data, která jsou tam e, zadávána, která jsou diskriminační. To je jenom příklad. E, e, jak naše agentura funguje. Pak je tady otázka rovnosti a nediskriminace. Tím se dostávám k průzkumu. My jsme na ně velice pišní. My víme z vaší reakcí, že to jsou patrně nejužitečnější materiály, které generujeme pro vás v parlamentu a v dalších institucích. Násilí vůči s ženám. My jsme byli schopni to dostat na um, jednání na základě našeho průzkumu před sedmi lety, což se stále neopakovalo. Ehm, dále eh, minulý rok jsme zjistili, ehm, jaká je situace židů v Evropě, co to znamená být židem v Evropě, což vyvolalo diskusy. A je to příklad toho, jak tyto průzkumy vyvolávají politickou reakci. Menšiny v Evropě, migranti, Romové, ale i migranti. Poslední dva příklady, o kterých mluvím, Koncem letošního roku zveřejníme naše, druhé, naše druhá zjištění, jaká je skutečnost L, zkušenost LGBTI v Evropě. Asi um, 120 tisíc respondentů v našem online průzkumu. Mm, tak teda reagoval a, a výsledky ještě nemáme, ale to je, bude jistě příležitost um, vám prezentovat zjištění, pokud to budete považovat za užitečné. A poslední průzkum, který chci zmínit, je koncem letošního roku, začátkem příštího roku budou výsledky globálního eh, průzkumu základních práv, přístupu eh, k základním právům v naší populaci. Ještě se to nikdy nedělalo, nevím, jaké budou výsledky, ale těšíme se, až se s vámi o vás, eh, o ně podělím. Tedy jak eh, budeme spolupracovat? Během let byly různé způsoby tedy eh, spolupráce s Libe. Já se mluvám, že mluvím příliš rychle. První způsob, jak spolupracujeme, jsou formální konverzace, setkání ve výboru Libe. A um, vy nás nadále zvete a abyste se mm, podělili o mm, vaše zkušenosti a dotazy, které na nás máte v oblastech vašeho zájmu. Ale není to jsou to jenom formální kontakty. My jsme k dispozici individuálně i kolektivně jako zdroji. Máme mnohem více dat a analýz, než je nutně prezentováno ve zprávách a zjištění. A to, o to se chceme podělit. Jsme tady k vašim službám a každý člen tohoto výboru a výbor jako takový se na nás, o nás, na nás vždykoliv může spolehnout. Jsme připraveni odpovídat na vaše otázky, ať jsou to kvalitativní výzkumy nebo poskytování stanovisek k citlivým otázkám lidských práv. My jsme informovali o těch hotspotech, anebo ať je to k návrhu legislativy, které můžeme také poskytnout právní analýzu navrhované legislativy. Dále, eh, pokud považujete užitečné, vás zveme na naše, na naše akce. Každé tři roky probíhá diskuse o situaci základních práv v Evropě. To je takzvané Fórum základních práv, eh, které je ve, probíhá ve Vídni. Příští bude v roce 21. Libe tam vždy vyšle delegaci, která hr, sehrává důležitou roli na tomto foru. Doufám, že v této praxi budeme pokračovat. Také doufáme, že nás navštívíte ve Vídni také velice vítáme praxi um, oficiálních misí, které doufáme budou pokračovat. Naše dveře jsou vždy otevřené, nikoli jednou za dva roky a e, přivítáme příležitost e, pám e, mm, abychom vás mohli podpořit ve vaší práci. Mluvil jsem o Vídni, my jsme sídlíme ve Vídni, nás asi 105 pokud tam ale započítáte další kategorie zaměstnanců, tak je nás asi 150. Rozpočet na rok 2019 je 22,5 milionů euro, ale z toho jenom 6,5 je provozní rozpočet. Takže v podstatě mm, všechno, co e, děláme, je za 6, je, je, e, tedy za těch 6,5 milionů euro, což eh, samozřejmě mm, vzhledem k těm um, eh, úkolům, kterým, které máme, není tolik. Děkuji mnohokrát zcela jistě. Na té konferenci do Vídně se zúčastní mnoho členů našeho výboru. A teď dostanou slovo poslanci. Samozřejmě nejprve má slovo paní Jaroka. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ředitele, řediteli, děkuji mnohokrát za vaši prezentaci a za to, že jste že přicházíte do Libe, abyste nám poskytoval aktuální informace. Všechny záležitosti, o kterých se zmínil, jsou velice důležité. Děkuji tedy za to množství informací. Mám na vás dvě otázky. Dnes dopoledne jsme hovořili s panem Timmermansem v této místnosti, hovořili jsme o zásadách právního státu o příslušné mechanismu. Jako antropologista jsem se ho ptala, jak nahlíží na metodologii takové záležitosti specificky s tím, že mnoho z těch alespoň napsaných nástrojů, které máme proto, abychom bojovali proti porušování právního státu, existují, ale nepoužívají se. E, celá řada e, vašich doporučení, která vypracováváte, nejsou používána komisí a potom následně v mnoha členských státech. A když zase komise chce na to působit, tak některé státy se cítí dotčeny, ale já se vás taky chci zeptat, na Evropany. Do jaké míry jsme postoupili se složkou týkající se chudoby? Chci poděkovat vám i vašim výborným členským týmům v Afera, který už 15 let pracuje na tomto tématu a snaží se pomáhat romskému obyvatelstvu. Tento rok komise rozhodla posílit toto téma a ta část, která nejvíc chybí, jak víte, protože vy sbíráte údaje v této oblasti a za to vám děkuji, že tady máme nedostatečné monitorování a díky vašim výborným kolegům ve vaší kanceláři víme, alespoň ti lidé ve výzkumu mi říkali, že eh, tady chybí jedna věc, kterou já bych přivítala jako antropolog, čili základní výzkum v těch skupinách minoritních jako takových. Chci se vás zeptat, zda byste podpořil tento výbor, kdyby se snažil získat subvence na takový tříletý projekt, abychom mohli pomáhat vašemu týmu EFERA, aby se tento projekt mohl uskutečnit. Very much. Gracias, señora Děkuji mnohokrát. Chtěla bych vás požádat, abyste se snažili hovořit možná trochu méně a snažit se tedy formulovat vaše otázky do dvou minut. A teď má slovo paní Špurek. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také panu řediteli za jeho prezentaci. To velice vítáme jako členové výboru LIBE. Eh, protože jsem působila v Polsku v Komisi pro lidská práva, velice si vážím vašeho výzkumu v oblasti lidských práv. Teď jsem zpravodajem pro eh, přístup Evropské unie k úmluvě Rady Evropy pro boj proti násilí a mě zajímají detailní informace týkající se výzkumu eh, v této oblasti právě. Eh, a já vím, že v roce 2018 se uskutečnil takový průzkum, ale bylo to ještě před tím, než se zhromáždí dostatečné údaje. Já se chci zeptat, jaká byla kritéria pro výběr dotazovaných členských států a jak byla vypracována metodologie tohoto šetření. A pak bych se vás ráda zeptala, zda máte více informací o zkoumání týkající se LGBTI. Chápu, že eh, vaše výsledky budou zveřejňovány v roce 2020, ale jsou tady již nějaké předběžné výsledky? Děkuji vám mnohokrát a opravdu vás tady srdečně vítám. Děkuji mnohokrát, paní Špurek. A teď má slovo paní Dali. Okay. Eh. Dali, tiene usted la palabra. Paní Dali, máte slovo. Eh, děkuji mnohokrát. Děkuji, že jste k nám přišel, pane ředitel. Já se velice těším, že budu spolupracovat s vaší organizací. Slyšela jsem samé dobré věci o vás. Já vím, že ten výzkum, který děláte, abyste získali důkazy pro rozhodování nebo základ pro rozhodování, jsou velice užitečné. E, pokusíte se zpracovat e, nějaké stanovisko týkající se e, oblasti lidských práv. Po Brexitu víte, že irští obyvatelé vyslovili obavy, co se týče eh, justiční situace v Brexit, po Brexitu, zejména u lidí, kteří jsou eh, například v irském kontaktu a měli by jít do Spojeného království, ale až potom eh, dojde k Brexitu, tito lidé by mohli se odstnout v nebezpečí a my bychom chtěli, aby požívali stejnou ochranu. Není tady žádný precedens třetí země. Co, jak by to vypadalo taky s evropským zatýkacím rozkazem? Eh, dělali jste eh, v tomto ohledu nějaký výzkum? Eh, je Evropský soud se v tomto ohledu vyslovil, my bychom rádi věděli, znali jurisdikci Eh, mám otázky v souvislosti se Severním Irskem. Požádali jste o vypracování staniska v tomto ohledu, nebo jakým způsobem se můžete zapojit do této otázky, pakliže tedy k tomu dojde? Hm, já se taky ptám jako individuální člen, jak tedy dojde k eventuální pomoci v těchto záležitostech. Děkuji mnohokrát, paní Kunke. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, pane řediteli. Jako bývalá ministrině pro demokracii ve švédské vládě jsem měla příležitost nahlížet do vaší práce a využívala jsem vaši, vaše zprávy při posilování lidských práv ve švédských politikách. Ale co mě znepokojuje, eh, jsou dostatečné možnosti poskytovat nám údaje a fakty. Vy jste se zmínil o vašem omezeném rozpočtu. A vy jste ten, který má nejpreciznější informaci eh, o tom, kolik toho můžete udělat v rámci tohoto omezení rozpočtu. Čili ráda bych věděla, zda byste mohl na základě nějakého příkladu mohl uvést, co můžete udělat, kde vidíte největší potřebu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pan Barena. Děkuji, paní předsedkyni, vám děkuji, pane Hebner, za vaši přítomnost. Víme, že už jsme diskutovali s panem Timorancem o otázkách právního státu. Vaše agentura se snaží posilovat lidská práva i v této oblasti. Před dvěma lety bylo zveřejněno, že 500 tisíc obyvatel Evropské unie se dostalo na černou listinu a mělo by se jim zamezit volnému pohybu v Evropské unii. A když se podíváme na svobodu usazování se a pohybu v Evropské unii, chci se vás zeptat, zda eh, máte nějaké povědomí o existenci takové nějaké černé listiny? Děkuji vám. Paní Invert má slovo. A potom ještě jeden poslanec se přihlásil a pak zareaguje pan kandidát na vaše otázky. Já budu velice stručná. Nejprve jsem vám chtěla poděkovat za veškerou vaši práci, kterou děláte. E, domnívám se, že stále ještě není veřejně dostatečně oceňováno, co FRA dělá. Mám takovou otázečku nebo spíš poznámku. Paní Libě Jaroka už řekla, že někdy způsob, jakým operuje Evropská unie v oblasti lidských práv, ofenzivní vůči zemím, ofenzivně spíš vůči vládám, protože možná na země jako takové jiný pohled. A to, co někoho možná uráží, tak druhý to vítá. Vy se díváte na takové záležitosti, jako je diskriminace, nenávistné projevy a takové záležitosti, a my máme tendenci dívat se na specifické skupiny ve společnosti, které to způsobují. I když víme, že tady jsou politické strany, jsou tady vládní strany, dokonce náboženské skupiny, které také mají vinu a provokují nenávistné projevy nebo je sami používají. A velice je obtížné pro nějaký orgán Evropské unie kritizovat vlády. Eh, máte pocit, že vy máte dostatek svobody a manevrovacího prostoru, abyste to dělali a máte vůli k tomu vyšetřovat, jakým způsobem nenávistné projevy politických stran a vládních lídrů přispívají ke klimatu, eh, pocitu nebezpečnosti, eh, nebezpečí eh, v Evro, u evropských občanů. Děkuji mnohokrát, opravuji se máme dvě ještě žádosti o slovo a tím uzavírám tedy seznam řečníků. Děkuji vám, a paní předsedkyně, i vám chci, pane řediteli, poděkovat za vaši prezentaci a poblahopřát k tomu, co FRA dělá. Já jsem hodně využívala informace, které nám dáváte, zejména také pro moji zprávu, když jsem pracovala pro Radu Evropy. A to mě přivádí ke spolupráci k Radě Evropy. Možná, že byste o tom mohl něco říci jestli se doplňujete nějak vzájemně nebo potřebujete něco více pro zlepšení kooperace, spolupráce tedy s Radou Evropy. A když to srovnáte s Radou Evropu a Evropy a Komisí pro lidská práva, jistě uvidíte, že kompetence a jejich práce má poněkud širší záběr, dávají také spontánní rady členským státům a neléhají na vlády, aby se tedy eh, ubránili určitým akcím, zamezili jim a eh, Domníváte se, že váš mandát je, má dostatečně široký záběr, abyste byli schopni změnit určité politiky? A poslední otázka. Vy jste se zmínil o migračních politikách. Eh, eh, vidíte, že Mm, tedy zaměřujete se tedy tak také na vnější rozměr. Cítíte, že je to také část eh, vaší práce a že máte dostatečný mandát na to, abyste se zaobíral i touto oblastí. Děkuji mnohokrát. A teď už skutečně tak ještě dva příspěvky a pak uzavřeme eh, seznam řečníků. Pan Van den Drische. Promiňte, máte slovo. Já se chci, já chci velice poděkovat za informaci. Znalosti znamenají moc, říkáme vždycky. A důležité je, že se můžeme opírat a fakta a čísla. Já jsem se díval na publikaci, kterou jste vydali například k islamofobii, mimo jiné. A zjevně tady existuje nárůst antisemitismu rovněž v Evropě. A stále ještě máme migrační toky, které přicházejí do Evropy. Některé země sbírají údaje o etnickém původu migrantů. V některých zemích takové údaje nejsou, ale v Holandsku a v Německu jsou. Existují nějaké datové soubory, které jsou které je možno srovnat mezi sebou, aby mohli být občané informováni o celém pozadí a profilu eh, také mm, pachatelů, kteří přicházejí. Tak a teď uzavírá paní Kanku seznam řečníků. Máte slovo. Eh, děkuji vám, já mám Tedy eh, musím se omluvit, že jsem dorazila poněkud později, takže jsem neslyšela úplně všechno. Děkuji za to, že mi udělujete slovo. Já mám prá- eh, otázku týkající se práv žen. Pakliže jsem to mm, dobře rozuměla, pracovalo se už dříve se zprávami, kde bylo napsáno, že každá třetí žena zažívá buď fyzické, anebo sexuální násilí. Každá pátá žena má zkušenosti se stalkingem, a každá třetí žena byla vystavena sexuálnímu obtěžování. Mm, tyto statistiky eh, ze zpráv o násilí na ženách, tyto údaje jsou eh, pro nás velmi zajímavé Mohl byste nám něco říci ještě k Eurostatu a skupině, která byla nasazena eh, pro proskoumání eh, pohlavně specifického násilí a jak vám můžeme pomoci ve vaší práci? Děkuji mnohokrát a vy máte 10 minut na reakci. Thank you very much. Um... Děkuji vám moc krát. Já se vynasnažím, paní předsedkyně. Paní Jaroka se ptala na nástroje právního státu a na to, do jaké míry jsou k dispozici, ale nejsou využívané. Poměrně namáhavé je najít spolehlivá komparativní fakta a data ze všech členských států, které by opodstatňovaly mechanismus právního státu. A čím dál více se chce, abychom hráli eh, roli v tom smyslu, že bychom měli generovat tato data eh, že, anebo že by eh, agentura FRA měla sbírat tato data. Nevím, jestli to pan Timmermans zmínil dnes ráno, ale ve sdělení komise o právním státu je explicitní odkaz na Evropský informační systém základních práv, který vyvíjíme my, a tam se združují zjištění Evropské rady, Rady Evropy, Evropského soudu pro lidská práva a tak dále. A cílem je pomáhat vám a dalším správcům tohoto mechanismu, přítomným i budoucím, dělat vaši práci. Potom jste se ptala na Romy. Práce na základních právech Romů je stále ještě zklamáním. Vkládali jsme mnoho zdrojů s poměrně malými výsledky a souhlasím s vámi, že efektivní monitoring s následky by vždycky mohl být posílen. V tomto kontextu sledujeme velice pozorně vyjednávání o novém rozpočtu a e, hovory o kondicionalitě základních práv pro proplácení fondů. Tedy nejenom proplácení, ale i způsob využívání těchto fondů. To považujeme za velice povzbudivé. Například se hovoří o tom, že Národní instituce pro lidská práva a e, orgány zajišťující rovnost by měly mít aktivnější roli e, v těchto záležitostech. To je myšlenka, kterou budeme rozhodně podporovat a snažit se o její přeměnu v realitu. Pokud jde o tu specifickou iniciativu, kterou jste zmínila, paní Jaroka, tak možná potom bilaterálně byste mi mohla prozradit další detaily, protože já nejsem dostatečně informován k tomu, abych vám teď nějak smysluplně odpověděl. Paní Spurek se ptala na násilí na ženách a konkrétně na metodologii v této oblasti. A já mohu říci, že to bylo ještě před mým nástupem do funkce. Já teď nejsem schopen odpovědět, přeptám se kolegů. Za to můžu odpovědět na e, průzkum LGBTI. Hlavní e, nálezy budou k dispozici příští rok, ale už letos zveřejníme e, nějaká hlavní, nějaké hlavní závěry. Potom paní, paní Daly, děkuji moc krát za otázku. Až doteď jsme se nezabývali analýzou dopadu Brexitu, pokud jde o základní práva nebo já začnu od jinot. Jak si určitě představíte, eh, mám na tom velice silné osobní zájmy. Já jsem byl eh, vysokým komisařem eh, Komise lidských práv v Severním Irsku, takže toto téma mě velice zajímá, ale až doteď jsme se neúčastnili, protože bylo důležité, aby agentury, jako je ta naše, nekomplikovaly vyjednávání. Jestliže ale nastane vhodná chvíle na technické orgány, jako jsme my, aby nějak přispěli, tak jsme samozřejmě eh, připraveni. Eh, samozřejmě bychom o to museli být požádáni, protože to zcela jistě bude mimo naše tematické oblasti. Ale pokud nastane pravý čas a budeme požádáni, eh, tak se budeme snažit nekomplikovat dále tu už nyní nemožnou situaci a budeme připraveni pomoct. Paní Konke se ptala na rozpočet a na to, do jaké míry můžeme na základě rozpočtu něco dělat. Máme celé nové eh, pole působnosti. Chtěli bychom například provádět testy diskriminace na evropské úrovni, testy, které vyvinula OECD. Chceme testovat situace na pracovišti podle toho, jak vypadáte, jakého jste etnického původu, jak vypadá váš obličej a tak dále. To se dá velice působivě, působivě měřit pomocí diskriminačních testů. Je to velice drahé, takže zatím to nemůžeme dělat. Zatím na to nemůžeme vůbec pomýšlet, protože nemáme zdroje. Ale potom můžeme dělat mnohem více v oblastech, kde to dělat můžeme. Když říkám, že jsme přítomní v terénu v Řecku, tak to je tak trošku nepravda. My tam máme jednoho člověka a posíláme tam lidi ve Víd- z Vídně. Potřebujeme více lidí. My toho děláme hodně a je to dobré, ale potřebovali bychom mnohem víc. Já jsem byl minulý týden v, v táboře Moria na Lesbosu, ale to by neměla být pouze ad hoc návštěva. Měli bychom být přítomní v záchytných centrech a v hotspotech neustále, což ale nemůžeme, protože na to nemáme zdroje. A teď eh, právě připravujeme rozpočet na příští rok, představíme ho správní radě a to je Například v oblasti, kde provádíme kvalitní výzkum, osoby s postižením, kteří přicházejí do eh, Evropské unie. A teď kolegové velice správně říkají tak a teď pojďme pomoci členským státům nějak naložit s našimi zjištěními, aby je mohli používat. Ale nemůžeme, protože na to nemáme zdroje. Každou chvíli se stane, že něco nemůžeme kvůli rozpočtu. Ještě další věc řeknu k rozpočtu. Zákonodárné instituce neustále navyšují rozpočty agentur, které mají velice citlivou lidskoprávní funkci, EASO, Frontex. A říkáte jim čím dál častěji, aby dělali svou práci tak, aby splňovali základní práva a oni se potom obracejí na nás eh, o pomoc. Jenomže my zdroje navíc nedostaneme. Takže oni dostanou tisíc pohraničníků navíc, ale já nedostanu ani jednoho člověka navíc. To je potom opravdu problém. My jsme se vždycky těšili podpoře parlamentu v této otázce, ale je potřeba, aby uh, oba spoluzákonodárné orgány si uvědomili, že čím je to ve společnosti drsnější, tím více je potřeba naše agentura a dodržování lidských práv. Uh, potom pan uh, Benaraja, já se omlouvám za výslovnost jeho jména, Nejsme uspůsobeni k tomu, abychom řešili eh, konkrétní případy eh, údajného porušování lidských práv. Takhle nefungujeme, na to nemáme kapacitu, což souvisí s tím, co jsem právě říkal. My se snažíme podchycovat eh, otázky, které souvisí se základními právy a hlásit je vám a světu prostřednictvím naší každoroční zprávy o základních právech. O té jsem se ještě nezmínil, omlouvám se za to. Tu vám posíláme každý rok a tam podchycujeme otázky, které jsou ale samozřejmě v evropské kompetenci. Ne všechno, co je v Evropě špatně, je e, záležitost, kde má Evropská unie kompetence, na to musíme dávat pozor. E, paní Infeld se ptala, jestli bychom se báli kritizovat vlády, odpověď zní ne. E, byli bychom ochotní zkoumat porušování lidských práv ze strany vůdců? Ano, my to už děláme. Když se podíváte na naši výroční zprávu, tak ta se nějak nestydí um, a nebojí se pojmenovávat situace, kde vidíme problém, včetně nesnášenlivých projevů. Já si, já si uh, pamatuju konkrétní uh, případy, kdy kdy nesnášenlivé projevy v Evropě se vyostří do takové e, míry, že e, vůdcům e, a mocným lecos projde. My se tedy nebojíme to říkat, jak to je a nazývat věci pravými jmény. Paní Strik se ptala na spolupráci s Radou Evropy. To je jedna z těch otázek, kdy já můžu říct, to jsem rád, že jste se na to zeptala, protože můžu říct něco důležitého. A sice, pokud by se nám fantasticky nespolupracovalo s Radou Evropy, tak bychom byli v podstatě jenom navíc a na obtíž. Je velice důležité, abychom doplňovali eh, působení Rady Evropy a velice se o to snažíme. Máme oddíl, odlišné funkce. My nemáme soudní funkci, Evropský soud pro lidská práva ano. Takže uh, máme určité rozdíly v mandátech. Uh, kromě toho uh, denodenně sladujeme naši práci, abychom naplňovali ty principy, které jsem právě zmínil. Nominant Rady Evropy sedí v naší zprávě, to je u e, subjektu Evropské unie velice neobvyklé. A já mám osobní vztahy například s komisařem pro lidská práva. Rada Evropy má širší mandát než my, samozřejmě ale my nejsme e, jediným subjektem v EU, který se zabývá základními právy. My máme e, přesnou funkci, ale celá Evropská unie je vybudovaná na základních právech, včetně vás, takže my nejsme zdaleka jediní, kdo se v Evropě zabývá základními a lidskými právy. Vždycky můžeme mít větší mandát a lepší mandát. Naše správní rada opakovaně žádá o silnější mandát ale to je tedy obecná odpověď. Potom konkrétně k tomu mandátu eh, bych chtěl poukázat na to, že máme určitou anomálii. Eh, náš eh, mandát Eh, není v souladu s Evropskou listinou základních práv. To je taková excentricita, kterou je třeba eh, nějak vyřešit. My můžeme eh, spolupracovat s policií nebo justicí pouze, když dostaneme žádost od příslušné instituce. To je poměrně zvláštní u takového orgánu, jako jsme my, a bylo by třeba technické revize mandátu, aby se toto odstranilo. Potom paní Strik možná se ptala eh, na vnější dimenzi migrační politiky. K tomu můžu říct, že eh, se můžeme dívat eh, mimo Evropskou unii pouze do té míry, do jaké tam sledujeme aktivitu Evropské unie a evropských institucí. Mandát nám brání sledovat kroky třetích států. Pan van den Driche se ptal na různé věci, jako jsou zda, zda hledáme pachatele, když se na nás obrátí oběť trestných činů. E, a samozřejmě, že ano, a ty odpovědi jsou velice různorodé podle toho, s kým se bavíme. Vy jste se ptal v kontextu migrace a já bych chtěl říci, že musíme eh, velice tvrdě bojovat proti určitým mýtům spojeným s migrací. Například eh, existuje mýtus, že migranti přinášejí do Evropy sexuální násilí. To je ale problém, který máme my sami a který existoval dávno předtím. Neviňme z toho migranty. To, že migranti páchají sexuální zločiny, není to též jako říct, že migranti přinášejí sexuální zločiny do Evropské unie. Takže je potřeba vyvracet podobné mýty důkazy, například našimi fakty. Potom poslední otázka zazněla od paní Kanko a zase to bylo hodně otázek eh, týkajících se práv žen. Eh, já bych k tomu chtěl říci, že jsme velice zavázaní podpoře lidských práv žen, a to i eh, prostřednictvím genderové distribuce dat u všeho, eh, co děláme. Nikdy nenajdete nějaký průzkum eh, naší agentury, kde by nebyla zvlášť data pro ženy. Eh, to je standardní procedura našeho výboru. Zprávy, na, na, naše zprávy obsahují i konkrétní data například pro romské ženy nebo pro migrantské ženy. Pokud jde o otázku na Eurostat a přípravu na nadcházející průzkum situace o násilí na ženách, tak já nemám potřebné informace momentálně a e, obrátím se na, na paní Kanko bilaterálně velice brzy. Děkuji vám moc krát, děkuji všem poslancům, kteří se přihlásili o slovo. Byla to e, vynikající debata, doufám, že vás tu znovu brzy uvidíme a doufám, že zůstanete neustále v kontaktu s naším výborem. Děkuji ještě jednou moc krát všem a za chvilku se pustíme do posledního bodu pořadu jednání. Queridos colegas, vamos a seguir con el siguiente punto. Kolegové, budeme pokračovat s dalším bodem jednání a to je prezentace úlohy a aktivity veřejného inspektora na ochranu osobních údajů. A to nám přednese. Počkejte vteřinku, říká paní předsedkyně. Pan Vývirovský takže dáme vám přímo slovo eh, na 10 minut a potom zahájíme opět kolo otázek a připomínek. Děkujeme mnohokrát za to, že jste přišel k nám do parlamentu. Děkuji vám. Grazie, signora prezidenta. Paní předsedkyně, vážení poslanci, členové výboru, je mi ctí, že před vás mohu předsoupit. Tak e, brzy po mm, ustanovení tohoto výboru. Současně bych si přál, bych tady nebyl, protože zastupuji pana Giovanniho Buterelliho, který nás před několika Eh, týdny opustil. Giovanni měl obrovský respekt pro tento výbor a jeho členy a myslím, že to bylo vzájemné vzhledem k tomu, kolikrát byl pozván do tohoto výboru. Všichni, kdo mu byli blízko, byli velice dojati vaším včerejším vyjádřením holdu který, eh, vůči němu. Takže je mojí povinností a také eh, ctí, že mohu um, zastoupit Giovanniho. Um, já jsem ehm, On to, mm, to utvářel posledních deset let jinak jako asistent um, a pak jako hlavní um, um, Mm, dozorce nad bezpečností dat. Budu mluvit obecně o ochraně dat a o ochraně dat v evropských institucích. Byste to dostali e-mailem, je to také ale k dispozici na USB mm, v části místnosti. EDPS je jmenován eh, parlamentem a radou jako nezávislý dozor Eh, zpracování osobních dat unijními institucemi, orgány, kanceláři agenturami. Jako nezávislá, nezávislý orgán jsme eh, chceme chránit osobní data a soukromí, propagovat dobrou praxi v 67 institucích a orgánech, na které eh, dohlížíme. Z konkrétní povinnosti EDPS jsou stanoveny v nařízení 2018 1725 a další. A spadají do tří hlavních kategorií. Jednak eh, dozor, úkoly dozoru, včetně Europolu a Eurojustu, dále konzultativní role. To znamená poradenství legislativě EU, mm, návrhům nové legislativy i prováděcích opatření. Také monitorujeme rozvoj technologie konkrétně IT, což má dopad na ochranu dat. Mm, dále, ti přiš, dále um, spolupráce, což je úzká spolupráce uh, národní, s národními orgány, konkrétně um, ehm, um, ehm, ochranou dat. Um, je to nezbytnou součástí eh, základních práv a eh, obsaženo je to ve smluvně fungování eh, Evropské unie. Co náš orgán dělá? Existují obecné regulace ochrany dat a také to je konsistentní s rolí těchto orgánů od té doby, co byly před 20 eh, lety zřízeny. Eh, jsme poradcem, školitelem, vyjednavačem i vykonatelem. Tento model ehm, se odráží na národní i lokální úrovni. Odhalení z posledních let Edwarda Snowdena z roku 2013 až po Cambridge Analytica 2018 vlastně uvedli ochranu dat do středu pozornosti veřejné diskuse. Um, lidi nezajímají, nezajímají jenom nevyžádaná nevyžádaná reklama mm, a na všechno, co si právě koupili online, ale um, ehm, mezi tím se vyvinul uh, obrovský ekosystém sběru dat o vás, ro, o vaší rodině a přátelům, různých zdrojů, eh, které jsou stále více interoperabilní se sebou navzájem. My um, jsme eh, se začali obávat, že tyto data začnou být používána v politické manipulaci. A jak se zdá, tak um, záruky, které zavedl parlament a komise, jsou efektivní. My jsme prověřili, jak parlament a instituce pro, používají sociální média osobní data pro komunikaci s veřejností. Podle GDPR mm, v říjnu minulého roku mm, Parlament přijal zákon, který řídí zpracování osobních dat v evropských institucích. Chceme vybudovat kulturu ochrany dat. Provedli jsme 13 inspekcí eh, návštěv evropských institucí v minulém roce. Již letos jsme poskytli více školení než za celý loňský rok. Jeden významný eh, pokrok naší roli byla naše odpovědnost dozorovat orgány v uplatňování práva a e, justiční spolupráci. Proto jsme vytvořili s týmy specialistů. Mluvím o Europolu od roku 2017, a také Eurojust, kde e, jsme převzali e, odpovědnost později letos letošním roce a do budoucna to bude i um, kancelář Evropského um, veřejného zástupce. Um, můj specializovaný tým má dvě setkání každé dva měsíce s managementem Europolem a jeho týmem ehm, manažerským. Také jsme začali provádět dálkové inspekce webových stránek a IT systémů evropských institucí. To nařízení 2018 posiluje naši roli jako poradního orgánu. Komise nás konzultuje na legisl- v legislativních otázkách a dohodách třetí zemí. Jsme první tedy kontaktním bodem. Také je možné uh, uh, konzultovat radu EDPS a my se pak snažíme koordinovat naši reakci. Pokud parlament, rada nebo komise chce rychlou odpověď v nějaké oblasti, práva, neměli by vá, byste váhat a kontaktovat EDPS. To samé platí pro technická řešení a jejich hodnocení. Jsme vám tedy k dispozici. Monitorování nového vývoje v oblasti informačních komunikačních technologií, jeden z klíčových úkolů EDPS, a to zachází za čistě poradenskou roli pro evropské instituce. My se snažíme předat znalosti o nových výzvách, které vytváří technologický vývoj a zveme vás, abyste využívali naš, e, naše zprávy EDPS PS Tech Dispatch, které popisují technologické inovice, inovace. Poslední Ehm, vývoj virtuální asistenti jako Alexa, Google Home Assistant, Genii, Duer, Exoxial AI nebo Siri. Očekáváme, že v prvních letech kom- mandátu komise um, řadu opatření nejen v oblasti umělé inteligence, které bude mít dopady na ochranu dat. Věřím, že využívání umělé inteligence vyžaduje efektivní právní etické záruky. Pokud se AI používá v Evropě, musí to být v souladu s stávajícími hodnotami a základními právy. Ochrana dat je geopolitická otázka a diskuse o adekvátnosti třetích zemích a zárukách, které musí platit, jsou jádrem našeho zájmu. Hmm. Otázky, které jsou více operační, jako je mm, privátní štít a tak dále, musí být eh, předmětem větší kontroly a mm, budou výzvou pro evropské instituce. Přestože jsme jedna z 29 orgánů pro ochranu dat eh, v rámci Rady eh, ochranu dat, tak jsme si vědomi naší role. Víme, že Naším příspěvkem je mm, to, že jsme jediným orgánem, který mm, skutečně se na to dívá z evropské perspektivy. To se týká i nových nástrojů, které dostaly orgány na ochranu dat, včetně pokut nebo sankcí a pravomocí k tomu. To je stále něco, co se připravuje nebo bude to existovat v blízké budoucnosti, vzhledem k tomu, že e, to je možné teprve od 25.5.2018. Jsou velké i malé výzvy, ale mohu říci, že změna business modelu těch, kteří zpracovávají naše data, co je to nejdůležitější. Na závěr vedle ambiciozní agendy nadcházející komise, tady stále několik nedokončených bodů a ty se především týká pravidlům um, i privacy, které nebyly dokončeny, také se to týká rozdílů v dozoru takzvaným eh, bývalým třetím pilířem. A já se těším na další spolupráci s parlamentem, který byl vždy naším eh, hlavním spojencem při hledání Ehm, cesty, jak dál. Na závěr chci vám všem, ehm, vás všechny pozvat na další akci, kterou eh, které organizujeme, který bychom, kdybychom vzdali hold ehm, práci Giovanni Butanyho, to bude 3. října a poskytneme k tomu další informace. Jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Omlouvám se, že jsem překročil stanovenou řečnickou dobu. Děkuji mnohokrát. Pane Věviorovsky, vyslovila jsem teď vaše jméno lépe. Výborně. Za prvé dovolte, abych vám poděkovala za váš vášnivý příspěvek. Já jsem vás musela trošku zbrzdit, protože jste hovořil s takovou vášní, že tlumočníci žádali o to, abyste hovořil pomalej. A nejprve bychom věnovali minutu ticha a vzpomněli Buturiliho, kterého jsme měli velice rádi a velice jsme si ho vážili, takže mm, ho uctíme, vzpomínáme na něj se ctí a velkou láskou, protože on byl mužem, který požíval velké důvěry tohoto výboru, ohromný obhájce lidských práv a vášnivý ochránce osobních údajů eh, a hovořil vždycky o nezbytnosti tato data chránit. A hlavně tak, jak vy jste to sám řekl, eh, v roli etiky v oblasti ochrany osobních údajů a v otázce byl nesmírně kompetentní. Mm, jeho znalosti byly globální a mezinárodní konference, která se konala přímo tady v tomto parlamentu v říjnu. Eh, nebylo by možno tuto konferenci sorganizovat bez jeho spolupráce. A ze všech těchto důvodů je pro nás nesmírně Mm, důležité, že jste k nám přišel. Máme tady několik žádostí o slovo. Já, která přicházím z toho starého světa, předtím, než došlo ke změně paradigmatu v informačních technologiích a mám takové potíže v tom, abych pochopila ten rychlý rozvoj, jakým způsobem to řadit, jakým způsobem to kanalizovat, mm, protože paradigma technologie neznamená paradigma naší demokracie a jejich základních hodnot. A proto se vás chci specificky zeptat, zda byste nám nemohl poskytnout nějakou radu našemu výboru, který teď začíná svou práci a má řadu nových poslanců jak, co byste nám poradil, co dělat v těch zprávách, které budeme muset vypracovávat, zejména s ohledem na otázku údajů? Ale nejprve, než budete moci zareagovat, dávám slovo panu, slovo panu Brejerovi. Pane Brejere, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Mám otázku týkající se rozpočtu pro vaši instituci. Jak víme, rada chce udělat tady dramatické škrty. Zatímco úlohy, s kterými se potýkáte, se zvýšily, zejména co se týče ochrany osobních údajů. Mm, a Mohl byste nám dát nějaký příklad toho, co právě děláte a zda se domníváte, nebo co si myslíte, nebo zda považujete ten rozpočet pro vás za dostačující? Děkuji a teď má slovo paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji, my už jsme kondolovali k úmrtí eh, inspektora a Hovořilo se o transferu údajů milionům evropským občanům v rámci tedy výměny Eh, severoamerických údajů a Evropy. Eh, byla tady celá řada skandálů odhalena Snowdenem. Musel projít skutečně utrpením, aby vůbec to mohl projevit a eh, my jsme se snažili ho bránit, ale on se snažil vystupovat proti tomu, aby se zneužívaly informace údaje. Ale když se podíváme na sídla velkých společností v Dublině, se domnívají, že veřejný inspektor na ochranu osobních údajů se stal vlastně určitým regulátorem eh, proti backdropu Irska vláda byla označena že lob, za lobbysty Facebooku a přitom eh, došlo k tomu, eh, že náš premiér byl dobrým přítelem Facebooku a irský komisař na ochranu osobních údajů je chráněn sám. No, souhlasil byste s tím, že veřejný inspektor eh, ochrany osobních údajů má velkou roli. Co by mohl tento úřad udělat mm, v rámci ovlivnění působení komisaře na ochranu osobních údajů v Severním Irsku? Víme, že GDPR bylo teď ustanoveno a Jaká ujištění nám můžete tedy dát v této oblasti? A já nevím, zda si uvědomujete, že, nebo víte, že irská vláda teď ehm, eh, vlastně připravuje určitý skandál tím, že se budou vydávat specifické občanské průkazy a já nevím, jestli tedy eh, to bude mít nějaké finanční sankce za zohlednění GDPR. Děkuji mnohokrát a teď má slovo paní Adamovič. Bardzo dziękuję za przedstawienie eh, działalności. Děkuji mnohokrát za to, že jste nám představil práci vaší instituce a hlavní, jejímž hlavním účelem je chránit osobní údaje. Moje otázka je následující. Chci se zeptat na situaci v Polsku. Jak víte, současný hlavní inspektor, který nese odpovědnost za osobní údaje, činí rozho- udělal rozhodnutí na základě něhož hlavní kancelář polského sejmu nesmí poskytovat informace o tom, kdo koho podporuje a soudci, kteří byli nedávno nominováni, jsme o tom, už jsme o tom tady hovořili na Libe, eh, do, prostě domníváme se, existuje domněnka, že došlo k porušení práva. Co si o tom myslíte vy? Domníváte se, že toto rozhodnutí eh, bylo ospravedlněno? Děkuji mnohokrát. A teď má slovo paní Estrik. Mikrofon. Já bych také eh, ráda vyslovila svou účast a kondolenci za umrtí pana Giovanniho. Eh, musel to být eh, skutečně ohromný člověk. Já jsem působila v Senátu v Nizozemsku a i tam jsem vnímala významnou roli E, jakou má ochrana osobních údajů i na národní legislativu a proto, jak důležité je mít veřejného inspektora na ochranu osobních údajů i na evropské úrovni. Mm, e, vidíme, že EU si stále více a více vyměňuje údaje a uzavírá smlouvy s třetími státy právě týkající se výměny údajů Mm, mezi, s třetími zeměmi a já bych ráda věděla, zda EDPS, tedy váš úřad, má dostatek prostředků monitorovat, jakým způsobem se tato data využívají ve třetích státech. Protože to je samozřejmě nesmírně důležité, eh, protože je to vybaveno nějakými bezpečnostními doložkami, ale my nevíme, jak potom skutečně vypadá ta implementace, za to není zneužíváno k nějakým jiným účelům a tak. Děkuji mnohokrát paní Sipel. Děkuji vám. Za prvé se musím omluvit, že jsem zmeškala váš úvod, protože jsem byla na jiné schůzi, ale eh, přesto mi dovolte, abych nejprve vyslovila účast a kondolence. My jsme měli velice dobrou spolupráci eh, s panem Giovannim, ale na druhé straně, vzhledem k tomu, že on a jeho tým dělali výbornou práci, ale právě, že to byl celý tým, jistě tady nebude nějaká díra, co se týče spolupráce s vaší agenturou. Já bych se ráda zeptala na určité věci specificky. Měli jsme také prezentaci od Europolu a stále znovu, a domnívám se, že moji kolegové už se k tomu vyjadřovali, máme problém spolupracovat s třetími státy a co to pak znamená eh, k tomu, že se sdílí data s těmito zeměmi, jaký druh záruk máme, že se s těmito daty bude nakládat dobrým způsobem. A teď, když to obrátíme, že můžete, můžete tedy podporovat Europol tím či oním způsobem, když se jedná o to, zda údaje, které dostáváme, jsou spolehlivé. To je také důležitá otázka. A také bych se ráda zeptala na nařízení na ochranu údajů. Teď tady máme eh, nový výbor na evropské úrovni Eh, kde se združují všichni inspektoři na ochranu soukromých údajů z členských států. A my bychom rádi vytvořili eh, ten jeden one-stop shop a eh, vidíme, že tady máme ještě 28 členských států, ale oni jsou vlastně v Irsku, například Facebook. A když máme když se podíváme na pravidla, jak pracuje tento výbor, možná, že mohou dospět k takové dohodě, že tedy eh, irský eh, veřejný inspektor na ochranu osobních údajů možná se nebude věnovat všem těm otázkám. Já vím, že oni rozšířili svůj personál, ale asi to není dostatek, jakým způsobem budete spolupracovat s tímto utvořeným výborem či radou a zda po im praktické implementaci nařízení o ochraně údajů už došlo k nějakým výsledkům. Máte nějak nějaké nápady v tom ohledu, jak se to bude rozvíjet dál. Jednotliví národní veřejní ochránce osobních údajů jsou vybaveni takovým způsobem, že mohou svou práci dělat v souladu s pravidly a kontrolami v rámci tedy GDPR. A nebo tady je ještě mezinárodně ponechaný nějaký manévrovací prostor. Děkuji vám, paní Sipel a mm, paní Intvel. Teď ukončí seznam Tazatelu. Děkuji, paní předsedkyně, já se velice omlouvám, že jsem eh, promeškala první část vašeho úvodu, ale dovolte mi, abych i já začala tím, eh, že eh, vzdám hold panu Butarelimu, s nímž jsme mnoho, mnoho let spolupracovali a já jsem byla velice smutná a šokovaná, když jsem se dověděla, že skonal. Velmi, velmi smutná. Mám několik otázek. Za prvé, my jsme vytvořili celou řadu legislativy v minulých letech, hlavně GDPR, pracujeme ještě na řadě jiných věcí a myslím si, že jsme velice dobří v práci na legislativě, ale v čem jsme slabě ve prosazování eh, a konkrétní implementaci. Eh, to z části souvisí s nedostatečnou kapacitou a nedostatečnými prostředky, kde hm, předpokládám, že členské státy v zásadě nesplňují eh, GDPR, eh, protože nedávají dostatek prostředků jednotlivým národním ochráncům osobních údajů. Co mě překvapuje, je skutečnost, že od té doby, co GDPR vstoupilo v platnost, Eh, eh, některé společnosti byly eh, postiženy sankcemi a na druhé straně USA, které nejsou znovu tedy nějak slavné, že by chránili hodně nějak osobní údaje, tak tam došlo k tvrdým postihům některých společností. A pak jsem také žádala o přístup k dokumentům, protože jedna věc, kterou často jsme nezvažovali, byla transparentnost rozhodování uvnitř EDPP, než byla ustanovena pracovní skupina. Možná, že už jste o tom hovořil ve vašich úvodních poznámkách a to je aktuální situace, co se týče především elektronického soukromí a takzvané eh, policejní směrnice, která byla schválena co já vím, tak ji moc členské státy nerespektují. Souhlasil byste se mnou v tom, že směrnice o policii by měla být nahrazena nařízením, aby tady existovala stejná ochrana osobních údajů u spravodajských služeb, u policie a u justice stejně tak, jako to stanoví GDPR. Děkuji mnohokrát, tím jsme ukončili kolo otázek, děkuji všem kolegyním kolegům za tyto otázky a pan Vyvěrovský má 15 minut na to, aby precizně na tyto otázky odpověděl. A prosím takovým způsobem, aby také tlumočníci mohli dobře činit svou práci. I try to be, uh, as clear, uh... Dobře, tak já se pokusím hovořit co nejjasněji a nejpomaleji. První otázka zněla zda mám nějaké rady pro zákonodárce, tak samozřejmě já mám eh, mnoho eh, nápadů, eh, na to, co by, čím by se mohli legislátoři zabývat. Nicméně to není rolí EDPS. Navrhovat legislativu je pouze rolí Evropské komise. Jak jsem ale už říkal ve svém úvodu, předpokládám, že plán Evropské komise na nejbližší budoucnost eh, se bude zabývat těmi problémy, které jsou eh, dobře viditelné a které občas považujeme za hudbu budoucnosti, ale oni jsou už mezi námi. Umělá inteligence je toho velice dobrým příkladem, protože nehovoříme o nějakém sci-fi, které přijde až v budoucnosti, ale hovoříme o něčem, co se děje právě teď. A mnohé přístroje, které právě teď používáme, buď využívají něco, čemu už se dá říkat umělá inteligence, anebo používají výsledky strojového učení a stále ještě nevíme, co jsou ty slavné algoritmy a jak mohou algoritmy vyvíjet nové algoritmy. Takže tohle rozhodně bude jedno z témat k diskuzi. Jak už říkali další, kteří se ptali, tak některá témata jsou stále nedokončená a mezi ně patří e, soukromí na internetu, e-privacy, protože z GDPR jsme e, to stihli jakž tak včas a e, mírné spoždění jsme měli s nařízení o Eh, ochraně osobních údajů v evropských institucích a agenturách. Nicméně i privacy to je ta část skládanky, která ani zdaleka není dokončená. Měli bychom se tedy zabývat novými výzvami, ale přitom nezapomínat na ty, které už jsou hotové nebo částečně hotové. Paní Intfeld se ptala na další nařízení, které bylo přijato eh, a které eh, není dostatečné. Jde eh, konkrétně o směrnici eh, původního třetího pilíře. Já si pamatuju diskuzi tady v parlamentu na meziparlamentní schůzi Evropského parlamentu a národních parlamentů v roce 2012. Tehdy jsem jakožto polský komisař měl tu čest vyjádřit se k této směrnici a když jsem říkal, že si uvědomuju, že by s tím mohly být určité ústavní problémy, kdyby tento akt měl podobu nařízení. Ale pokud bychom měli návrh na legislativu, který by měl podobu směrnice, tak by to byla vlastně směrnice velice podobná nařízení a za druhé nutnou podmínkou pro využívání nových technologií, zejména těch, které souvisejí s velkými daty a e, umělou inteligencí, je, že potřebujeme e, nějaký e, solidní dohled. Já si myslím, že takovýto dohled existuje v evropských institucích, orgánech a agenturách. To se domnívám jako evropský Eh, jako eh, zástupce EDPS, eh, e ale nejsem si jistý, jestli je tomu stejně ve všech členských státech Evropské unie. Takže mít pravidla, která jsou více jako nařízení, by byla dobrá volba. Ale nejprve je potřeba zjistit, jestli se ta přijatá směrnice implementuje. A to je priorita číslo jedna. Jestliže získáme zprávu od komise, já vím, že ta zpráva se připravuje, zpráva o stavu implementace směrnice, pak eh, můžeme odpovědět, eh, jakými způsoby by to mohlo probíhat lépe než dosud. Ptali jste se také na rozpočtové záležitosti. My jsme začali eh, návrhem, který EDPS předal komisi a komise ho v podstatě přijala a vtělila ho do souhrného rozpočtu který komise předložila. A podle našeho názoru byl ten návrh dostatečný k tomu, aby naplnil požadavky, které EDPS má na to, aby mohl plnit své povinnosti jak, jak jakožto dohledový orgán nad institucemi, tak jakožto eh, koordinátor a sekretariát eh, Evropské rady pro ochranu osobních údajů. Bohužel eh, tento rozpočet byl značně seškrtán a doufáme, že to ještě není poslední slovo v celé proceduře. My jsme vypracovali odhad zdrojů Eh, kter, jednotlivých národních parlamentů pro orgány eh, pro osobní údaje v jejich zemích a zjistili jsme, že ta změna je asi 25 rozpočtu. 25% nárůst rozpočtu. A to jsme navrhli i my, a to na, ve dvou fázích. První fáze byla na rok 2019 a druhá na rok 2020. Ta první fáze proběhla a náš rozpočet na letošní rok vypadá dobře a doufáme, že i druhá fáze bude dokončena tak, jak to bylo dohodnuto mezi parlamentem, radou a komisí už před rokem. Takže taková je situace s rozpočtem eh, momentálně. Já si nemůžu stěžovat, nemůžu říkat, že situace je tragická. Ale pokud chceme efektivní orgán na ochranu osobních údajů, tak si myslím, že více zdrojů bude nutných. Potom jste se ptali na případ Šrems. Eh, to je tedy proces, který vyvolal Max Schrems. Já eh, nechci říkat, jak dopadne případ Qland, který je u Evropského soudního dvora, protože by bylo ode mě nefér říkat, co se stane, když zatím neznáme ještě ani názor eh, generálního advokáta, ten bude až v, list, až v prosinci. Ale jakožto akademik bych chtěl říct, že jsem měl s Maxe Šremse velkou radost protože to byl student, který udělal to, co, by měli, co, co měli dělat eh, úřady pro ochranu osobních údajů před deseti lety. A to říkám jako člověk, který už tehdy v takovém úřadě dělal. Max Schrems nám eh, v podstatě ukázal, eh, tady jsou nějaká pravidla, mě na univerzitě učili, že ty pravidla jsou taková, ale nikdy se nikdo neptal, jestli eh, fungují, jestli jsou eh, vymáhána. Já jsem tedy rád, že ten případ dopadl tak, jak dopadl. Nicméně je pro mě těžké předvídat, jaký bude dopad eh, případu Qland, který zatím probíhá. Ale Nechtěl bych činit nějaké analogie mezi dobou, kdy Max Schrems začal svůj boj a současnou situací, protože eh, ta situace před GDPR byla velice odlišná od dnešní situace. Samozřejmě v době, kdy Schrems začal, eh, tak eh, v podstatě jsme nemohli dělat nic jiného, než přenechat všechno Irsku a teď, když bylo schváleno GDPR, máme systém jednotných kontaktních míst, máme systém dohledu nad tím, co se děje v národních orgánech a navzdory tomu, že se občas dá stěžovat na to, že je to časově náročné, že to trvá dlouho, tak mohu říci jako člověk, který se účastní e, rady EDPS, e že tohle je stálý bod na pořadu jednání. A tenhle stálý bod je stálý taky proto, že Irsko měsíc co měsíc podává zprávy o tom, co se v těch řízeních děje a EDPS o tom diskutuje. Eh, já bych chtěl říct osobní věc, patrně bych to neměl dělat, ale vždycky jsem byl velice skeptický, skeptický když jsem začal pracovat s pracovní skupinou článku 29. Byl jsem eh, skeptický k užitečnosti takové skupiny vzhledem k egu lidí, kteří v ní sedí. Nicméně, ti, ne, nicméně pletl jsem se, ti lidé dospěli k řešení, a pokud jde o možnosti mých irských kolegů, tak ti eh, odvádějí vynikající práci na těch řízeních. Nemůžeme jim ta řízení odebírat. To nám nepřísluší, to nesmíme, ale rozhodně z toho máme radost a eh, ochotně jim jakkoliv pomůžeme, bude-li to potřeba. Takže eh, tento mechanismus spolupráce existuje a funguje. Paní Adamovič se ptala na situaci v Polsku. Eh, položila otázku v polštině, což je můj rodný jazyk, tak já jsem v pokušení odpovědět polsky, ale odpovím anglicky, protože moje první odpověď zní, že nemůžu komentovat situaci, která probíhá v národní jurisdikci a eh, aktivity eh, tamního orgánu pro ochranu osobních údajů. Od toho EDEPES není, proto nebyl vytvořen a já bych se měl zdržet komentářů. Říct můžu jedině to, co by se stalo, kdyby se něco podobného odehrálo v Evropské instituci. Kdyby podobná žádost o přístup k dokumentům byla podána eh, některé evropské instituci a soud by rozhodl, že tento dokument má být zpřístupněn, protože jde o veřejný dokument. Podle evropského práva nepochybuji o tom, že transparentnost by byla v tuto chvíli důležitější než ochrana soukromí a ochrana osobních údajů, protože samotný fakt, že dokument obsahuje osobní údaje, ještě neznamená, že ten dokument představuje problém pro soukromí. Nemyslím si tedy, že EDPS by mohl spochybňovat takovýto rozsudek soudu. Ale jak říkám, to je situace tak, jak by proběhla v Evropské unii a není to žádný komentář k situaci, která nastala v Polsku. Pak jste se ptali na Europol a na transfer dat do třetích zemí. To je ošidná otázka. Vy si určitě pamatujete, že Evropském parlamentu se jednalo o e, přenos dat do osmi zemí ve středomořském regionu. Říkalo se, že e, některé z těchto zemí nemají vůbec žádná pravidla pro soukromí, zatímco s jinými se dá zacházet jako s adekvátními podle evropského práva. To byl případ Izraele. Nicméně ta žádost byla velice podobná ze všech těchto zemí. My musíme pomáhat Europolu eh, při podobných procedurách, je to napsáno v nařízení o Europolu. A momentálně řešíme problém, případných transferů do Spojeného království v případě, kdy se Spojené království stane třetí zemí 31. Eh, října. My se na to snažíme připravovat, eh, na tuto alternativu pro Europol a připravujeme také šablonu dohody, eh, která, kterou zavíráme se třetími zeměmi o přenosech dat. Ale samozřejmě rolí EDPS je, nejen radit, ale také zastavovat aktivity v případě, že nejsme připraveni. Mohu říci, že jak Europol, tak správní rada Europolu eh, jsou nám velice nápomocní při tomto úkolu, který trvá už několik měsíců. Já vím, že můj čas se blíží ke konci. Potom to byla ještě otázka na vymáhání. Můžete mi dát prosím čísla těch případů? Můžu tedy v tuto chvíli říct, že už jsme zahájili tisíce řízení, jejich 616 případů přeshraniční spolupráce, které jsou v registru EDPP, 435 případů bylo zahájeno na základě stížnosti a ostatní případy na základě kroku samotného orgánu a e, přes tisíc procedur se týká e, asistence, které momentálně probíhají, ale samozřejmě počet počet dokumentů je podstatně nižší. Paní Infeld říkala, že je velký rozdíl mezi počtem rozhodnutí na evropské úrovni nebo v Evropě a e, počtem rozhodnutí e, amerických orgánů ve stejné oblasti. Je potřeba si připomenout, že většina rozhodnutí, e, ke kterým došlo v FTC, jsou vlastně vyrovnání mezi firmami a FTC jakož je iniciátorem. Ale samozřejmě tady jde o velké peníze, je to 1 miliarda 170 milionů eh, dolarů, to je tedy vyrovnání mezi federální komisí a New Yorkským, eh, New Yorkským státním zástupcem a nebo 5 eh, miliard v dalším případu Facebooku. Ten první případ se týkal YouTube. Když se podíváte na počet těch podnětů, které byly podány v Evropě, tak žádný z nich se netýká těchto velkých hráčů. Celkově za to, ale bohužel firmy začínají brát eh, tyto kroky jako něco, tyto stížnosti berou jako něco, co přidávají do své analýzy rizik. Takže je potřeba si připomenout, že GDPR nám dává ještě další možnosti a ty možnosti se dají realizovat, zejména když si uvědomíme synergii mezi eh, hráči a orgány na trhu. Dobrým příkladem kroků, eh, které EDPS dělá, je naše šetření do eh, smluvních podmínek mezi evropskými institucemi a jedním z velkých hráčů na softwarovém trhu, což nás vedlo k založení Fóra 70 orgánů v čele s EDPS a nizozemským ministrem spravedlnosti a bezpečnosti. Nizozemské ministerstvo má mnohem lepší smluvní podmínky z hlediska soukromí než eh, ty produkty, které jsou nabízeny ostatním vládám v Evropě a evropským institucím, orgánům a agenturám. A doufáme, že tohle skončí změnou osobního modelu a změnou eh, obecných podmínek, které tento dodavatel softwaru eh, nabízí veřejným institucím v Evropě a i jinde na světě. Bohužel nemám přesné informace o e, občanských průkazech v Irsku. A nemyslím si, že to je případ, do kterého bychom jako EDPS mohli nějak vstupovat. Ale myslím si, že problém národních registrů je jeden z největších problémů, který v Evropě existuje. V mé zemi, ale i v Belgii existuje číslo občanského průkazu, které dostává každý obyvatel a který je spojuje napříč různými databázemi, které existují v dané zemi, ale v Německu by něco takového existovat nemohlo. Takže rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou opravdu obrovské. A vzhledem ke kompetencím EDPS je pro mě těžké tu situaci v Irsku nějak komentovat. A to je podle mě všechno. Možná jsem na něco zapomněl, ale to byly asi ty nejdůležitější věci. A jestliže jsem na něco zapomněl, tak eh, prosím neváhejte kontaktovat EDPS kdykoliv. My vám velice rádi pomůžeme a poskytneme vám přesné informace o tom, eh, co se děje v Radě pro EDPS. Pak tu byla ještě otázka paní Infeld ohledně transparentnosti eh, Evropské rady pro ochranu osobních údajů. Eh, to byl ten dopis, který nám byl zaslán a žádost o přístup. To bylo předmětem diskuze posledního zasedání EDPB. Takže děkujeme moc krát, pane Věvěrovský, a tím děkuji všem poslancům, zaměstnancům, tlumočníkům a všem přítomným. Jsme u konce tohoto velice intenzivního zasedání, takže eh, si eh, užijeme všichni hezký víkend a dobře si odpočiníme.